Dámy a pánové, budeme pokračovat v zasedání a eh, prosím, pokud chcete pokračovat v rozhovorech, tak mimo tento sál. Prosím, prosím, pokračujte, pokud musíte v rozhovorech mimo tento sál. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k dalšímu tématu a tím je prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku humanitární situaci v Jemenu. A e, zastoupí pan e, minister zahraničí Kandes. Máte slovo. Uh, madam uh,